schváleny v souladu s eh, parlamentním řádem a texty budou zveřejněny eh, v zápise souvisejícím s tímto zasedáním. A nyní pracovní eh,